a v oblasti Černého moře. Děkuji, paní předsedkyně. Končíme tuto rozpravu. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Zítra zahájíme činnost v 8.30. Zápis je k dispozici na webové stránce. Tímto končím toto zasedání a přeji hezký večer.